Okay. Let's, let. Začneme. Vrátíme se k práci. Prosím, posaďte se, utěšte se. The sooner we, the sooner you're quiet, the sooner we... Čím dříve se uklidníte, tím dříve začneme a tím dříve skončíme. Okay, I, I, I don't intend to shout. Já nehodlám křičet. Right, thank you. Um... Děkuji. Teď máme na pořadu jednání bod 6 a to je Evropský statistický poradní výbor a jmenování zástupce Evropského parlamentu. Jak už jsem říkala těm z vás, kteří zde byli dopoledne, musíme jmenovat člena, který bude reprezentovat naše instituce. Já jsem byla jmenována na tuto pozici v roce 2008, ale vzhledem k těm rostoucím povinnostem eh, spojené s funkcí předsedkyně tohoto výboru bych byla ráda, kdyby tuto instituci mohl zastupovat někdo jiný. A Edward Siklun je náš kandidátem na tuto pozici, protože byl jmenován na schůzi koordinátorů. Jakmile tuto věc odhlasujeme, bude to předáno konferenci předsedů. K závěrečnému rozhodnutí v této věci předpokládám, že to bude jen technická záležitost, jen formalita. Bylo by tedy možné abychom schválili aklamací Edvarda jako našeho kandidáta. Děkuji. A hodně šťastných hodin. Hovoříme o statistice. Je to opravdu velmi důležité a velmi zajímavé, to vám musím říci. A jsem velmi ráda, že máme někoho se zkušenostmi, jako Edward, kdo bude reprezentovat eh, tento parlament. Jak mnozí z vás víte, on se aktivně podílel na všech eh, tématech obsahujících statistiku a když eh, víte, Informoval i mě, když jsme předkládali legislativní návrhy, které se potom přesunuly do legislativy. Dále zde máme bod 7, e to je v podstatě odložení hlasování o CRD4, ale já předám slovo Otmaru Karasovi, který je zpravodajem a který nás stručně informuje o posledním vývoji. Otmare. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, dámy a pánové, jak všichni víme, tedy u tohoto nařízení a této směrnice k CDR 4 se jedná o jeden jaksi z nejvýznamnějších zákonů v souvislosti se zvládáním finanční krize a vytváření větší finanční eh, stability. Je to záležitost kapitálu Víte, že jsme dostali obrovské množství pozměňovacích návrhů k této záležitosti. Stínoví, zpravodajové a asistenti se velice snažili a pracovali až k dnešnímu datu. Snažili se vzájemně hovořit o těch hlavních bodech. Já bych chtěl poděkovat za tuto odhodlanost dospět eh, ke skutečným výsledkům. Srdečné díky. Ale je faktem, že teprve dnes v poledne jsme mohli projednat některé nejdůležitější otevřené otázky. Jde o to, aby také stínoví zpravodajové měli čas nejenom z hlediska projednání kompromisních návrhů, ale aby se také podívali na eh, pořadí jednotlivých eh, pozměňovacích návrhů v rámci jednotlivých eh, politických skupin. Z tohoto důvodu prosíme, abychom dnes o této záležitosti ještě nehlasovali. Do konce týdne já zpracuji všechny kompromisy a rozešlu eh, tyto odpovídající pozměňovací návrhy, takže bych vás chtěl poprosit, abychom odložili eh, toto hlasování, než doběhne tento interní proces. Mělo by se to podařit do 8. května. Víte, že příští týden eh, je mm, týden, kdy já nemohu v tomto nic udělat. Takže zatím nemáme ještě datum eh, ohledně hlasování. Jde o to, abychom se dopracovali ke společné jasné pozici Evropského parlamentu. A aby bylo možné zahájit jednání s radou, a abychom byli vůbec schopni tohoto jednání. Já osobně jsem přesvědčen, že ke všem otázkám eh, mám většinu v parlamentu. Ale nejde o to, abychom se zaměřovali na individuální otázky a získávali většiny v rámci jednotlivých politických skupin. Jde o to, abychom měli společnou pozici Evropského parlamentu, abychom ji dali na stůl a tím, abychom zahájili tuto cestu na základě eh, zprávy z vlastního podnětu a abychom dokázali napříč pěti, čtyřmi frakcemi najít většinu. Nejedná se teda o nějaké dohady 50 plus 1, jedná se o nejlepší eh, správné eh, řešení z věcného hlediska. Jednou musíme samozřejmě tuto práci dokončit a musíme se tedy eh, snažit samozřejmě o to, aby ten společný výsledek nebyl ohrožen. Proto vás žádám, aby hlasování bylo odloženo, tak aby eh, stínový zpravodaj měl dostatek času probrat eh, společné směry a vykomunikovat je. Jak je tady základní konsensus? O tom jsem již hovořil. Jde tady o vážné riziko. My jsme mm, hovořili zvláště o malých a středních podnicích, o Prahu pro retailové mm, bankovnictví. Já myslím, že tady budeme moci najít společnou pozici i z hlediska eh, managementu a z hlediska podmínek, které budou stanoveny komisí. Takže myslím, že jsme našli cestu z hlediska diferencování podle jednotlivých bankovních modelů, to znamená um, vlastně leverage a um, druhý, druhá oblast. Rozdělili jsme to tedy do dvou modelů, do uh, dvou podob a uh, zde se nám tedy podařilo uh, najít jakési řešení i z hlediska shadow bankingu. Máme tady tedy širokou platformu konzensu také z hlediska bonusu. Eh, co se týče této otázky, o tom jsem již hovořil na posledním jednání a dnes jsme během dvouhodinového eh, jednání také hovořil o, hovořili o nákladech, o eh, státních dluzích a také o sekuritizaci. A to vše v souvislosti s diferencovaným přístupem. Takže já myslím, že na základě tohoto jednání se stínovými zpravodaji bude možné tedy do konce tohoto týdne zpracovat kompromisní návrhy a také návrh z hlediska hlasovacích eh, listin pro frakce. To budeme tedy moci poslat. Eh, prosím, nediskutujme znova o Bazileji 3. Eh, bylo by vhodné vycházet z těch společných cílů, kterých jsme dosáhli na základě tohoto koncensu. Z toho musíme vycházet a na základě toho musíme dále pracovat, tak abychom byli schopni jednat s radou. Tady je pravda, že ne každý bude úplně spokojen a úplně se najde v těchto přístupech, protože kdybychom skutečně chtěli to diferencovat na 100%, tak bychom nikdy nedokázali e, najít společný konsensus. Ty zásady, které jsme navrhli, jsme vlastně začali řešit roku 2010 a já jsem tedy rád, že se nám podařilo najít cestu, společného přístupu a že to vypadá, že budeme mít dobrou vyjednávací pozici pro jednání s radou. Děkuji. Uh, Děkuji, Otmere. Děkuji také sekretariátu a také všem stínovým zpravodajům a jejím úřadům. Vím, jak je obtížné pracovat v takto rychlém tempu. A u takto rozsáhlého tématu opravdu pracujeme rychlosti světla a dosáhli jsme u celé řady věcí opravdu důležitého konsensu. No ale zde máme další, pořad na, další bod na pořadu jednání a to je Tupek a o slovo požádal Jean-Paul Gozes. Předsedkyně, já budu velmi stručná. Le rapporteur, l'autre rapporteur... Eh, souhlasím eh, s Elizou Ferrerou. My si přejeme odložit datum hlasování ohledně Tupaku, protože tady také se musí provést určité úpravy a jedná se o velmi důležitou problematiku, takže není možné postupovat neseriózně. Takže uvidíme se sekretariátem, jaké datum zvolit, ale přejeme si, aby se nehlasovalo dnes. Děkuji. Thank you, thank you very much. Děkuji. A teď přistoupíme k hlasování, což je bod eh, číslo 11. To je společný systém daně z finančních transakcí a změna směrnice 2008 lomeno 7 ES. Spravodajkou je Anny Podimáta. Anny, myslím, že se velmi stručně k tomu chcete vyjádřit. Děkuji, Sharon. Nechci uvádět žádné politické komentáře, chci pouze poděkovat všem stínovým zpravodajům za jejich příspěvky a za jejich velmi produktivní spolupráci. A ráda bych eh, zdala čest především jednomu z nich, eh, Miguelovi Portašovi, jehož eh, příspěvek a jehož podpora byla nezbytná pro dokončení této zprávy. Takže ráda bych vyjádřila opravdu hluboký zármutek a vyjádřila upřímnou soustrast jeho rodině a jeho kolegům. A ráda bych eh, poukázala na to, že i přes rozdílné názory všichni na něj budeme vzpomínat a eh, budeme vzpomínat na jeho úsilí o zlepšení života běžných lidí. Děkuji. a Děkuji. Dnes dopoledne jsme za něj drželi minutu ticha, abychom uctili památku Miguela, který včera zemřel, jak víme. Teď tedy budeme hlasovat. Máte všichni hlasovací karty? Můžeme si to ověřit? Eh, jste všichni zapojení? Um, press your happy buttons, please. Stiskněte svá šťastná tlačítka, prosím. Stiskněte svá nešťastná tlačítka. Já vás slyším, slyším každé slovo. <laughs> okay. So, uh, 29 are happy. 29 je šťastných, 5 jsou nešťastných a 7 má neutrální výraz. Takže Můžeme k tomu přistoupit. Pozměňovací návrhy 13, 14, 15 a 16 jsou všechny stejné, takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jsou zamítnuty. Myslím, že to bylo opravdu velmi jasné. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis A. Kdo je pro?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 Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 82. Kdo je pro? Raději bych spočítala ruce než palce. Pozměňovací návrh 82. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 83. Kdo je pro? Kdo je proti? Vy jste chtěli ověřit 82, dobře, ověříme 82, takže ověřujeme 82. Okay, votes closing. Končím hlasování. A je to 15 pro 26 proti, takže ano, bylo to zamítnuto. 83, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 84, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 85, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 86 a 15, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 87, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 88 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Můžeme ověřit 88, prosím, s ústním pozměňovacím návrhem. Hlasovali všichni. Ještě tři, pokud hlasujete. Končím hlasováním. Takže to padá. 20 ku 20 a 2 se zdrželi. 96, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 91, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 93, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 94, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 97, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 98, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 103, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Můžu ověřit 103, prosím. Ověřujeme pozměvací návrh 103. Ještě tři by měli hlasovat, pokud hlasujete. Končíme hlasování. A je to zamítnuto. 20 pro, 22 proti. 104. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 107. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 108 a 109. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já myslím, že je to zamítnuto. Ale moc se vás nehlásilo, takže můžeme to ověřit. Já jsem si jistá, že je to zamítnuto, ale nezvedli jste ruce. Takže hlasovali všichni, končím hlasování. Pojďte, překvapte mě. Je to zamítnuto. 110. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis B. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 121, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 122, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 123, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 125, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 126, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 127. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 128. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Imko 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Zamítnuto. 129. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 130. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 131. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 132. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 133. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 134. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 135. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 137. Kdo je pro?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 IMKO 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 145. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 147. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. IMKO 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Můžeme ověřit IMKO 20, prosím? Končím hlasování. 25 pro, 17 proti. Takže je to přijato. 148, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 149, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 150, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 151, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? zamítnuto. 152, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 153 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 154, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 155, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 156, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 157, kdo je pro,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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 163. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 164. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 165. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já myslím, že je to zamítnuto, ale někdo si to rozmyslel v půlce. Chcete to ověřit? Tak to ověříme. 165 ale myslím si, že to bylo zamítnuto. Všichni hlasovali, končím hlasování. Bylo to opravdu zamítnuto, jak jsem si myslela. 166. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 168. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Můžeme ověřit 168.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 Je to přijato. 31 k 12. 37. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Já myslím, že je to zamítnuté, ale ještě to ověříme. 37. Hlasovali všichni, končím hlasování. Je to zamítnuto.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 43, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 46, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Imko 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 47, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 48, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, můžeme ověřit 48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 Imko 13, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 18, kdo je pro, kdo je proti. Můžeme ověřit 18, prosím. Zase to vypadá jinak. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A odpadá to. 21 k 21. Teď budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování o takto pozměněném textu. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 31 pro, 11 proti a nikdo se nezdržel. Okay, so it's 32 in favor. Takže je to 32 pro, 10. Vy jste si myslel, že je na to moje jméno, ano. A teď hlasování o legislativním usnesení. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 30 pro,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 Okay, with those who... Tak, prosím, ať ti, kdo odchází, už odejdou. Já jsem vám chtěla nechat trochu času, abyste mohli odejít tiše, a ne abyste se tady začali bavit. Ale zřejmě vám to nebylo úplně jasné. Teď, pokud tady ti, kdo odchází, by už prosím tiše odešli, Prosím, potřebovala bych tady ticho, než znovu začne. Prosím, ještě tady probíhají nějaké konverzace, mohli byste si je vzít sebou ven. Right, thank you. We're now moving... Dobře, děkuji. Tak teď přejdeme k bodům 13 a 14, což je MIFID 2 a prezentace návrhu zprávy zpravodajem Markusem Ferberem. Prosím. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. V posledních vesnicích jsem měl hodně práce s MIFIDem a jsem tedy rád, že vám mohu představit výsledky této intenzivní práce v našem výboru. Samozřejmě jsem také rád, že zainteresované kruhy udělali všechno, aby eh, co nejdříve se dopracovali k návrhu této zprávy, takže byl jsem velice rád, že ten přístup těchto zainteresovaných kruhů byl velmi pozitivní. Já si myslím, ta otázka, kterou bychom tady měli připomenout v této souvislosti, to je závěr G20 v Pittsburghu koncem tohoto roku. Tam eh, bylo řečeno, že by tady neměly být neregulované trhy a neregulované produkty. To znamená, že bychom měli přizpůsobit také evropské zákonodárství. Musíme tedy přepracovat eh, směrnici ohledně finančních nástrojů a finančních předpisů. To není jednoduché téma. A vidíte, že komise potřebovala poněkud delší dobu na to, aby předložila své návrhy. Bylo to oznámeno na květen a objevilo se to, nebo bylo to prezentováno teprve v říjnu. Jako zpravodaj jsem si tady uvědomil kolik práce zatím vězí, protože tam je mnoho témat, které se musí zpracovat. Já to proběhnu a krátce představím tu svoji zprávu. <clears throat> Jedná se tedy o směrnici, o MIFID, jde o působnost a výjimky, to je to hlavní. Pokud se podíváme, jak to vypadalo v minulosti, chtěli jsme co nejméně těch eh, výjimek a abychom také odpověděli na požadavky G20 a proto bylo nutné postupovat tímto způsobem. To bylo také téma hearingu, který jsme zorganizovali. Měli jsme také dotazníky, dostali jsme mnoho odpovědí prostřednictvím tady internetu a v lednu jsme měli první rozpravu na toto téma. Musíme říci, že jakákoliv transakce, která eh, proběhne v rámci prostředí mm, MIFID, by měla být zdokumentována. Pokud někdo chce nějaké výjimky, pak by bylo vhodné postupovat přesným způsobem. Já jsem navrhl určitou proceduru. Myslím si, že je to akceptovatelný přístup. Eh, samozřejmě, kdo chce mít emisní certifikáty, tak eh, já myslím, že nikdo <laughs> by nemohl jak se pochybovat o tom, že to nejsou finanční produkty a pokud jsou tyto emisní certifikáty jako finanční produkty, pak bychom měli s nimi náležitě zacházet. V každém případě chci také ITRE tady mm, svým způsobem do toho vstoupil. Nejde o to, abychom poškodili reálnou ekonomiku. Jde o to, Eh, jak se chovat a je nutné také eh, říci přesně, jakým způsobem regulovat banky. To jsou směry, které jsem chtěl do této zprávy. V posledních měsících jsem vedl mnoho diskuzí, také jsem se eh, podíval na mnoho rešerší a v podstatě jsem zjistil, že tady nejsou zase tak velké rozdíly mezi činnostmi bank. Ale samozřejmě my potřebujeme eh, jak si naplnit to vákuum, které z hlediska neregulovatelnosti existuje. Co se týče struktury trhu, to je to nejspornější téma. Tady potřebujeme hm, organizají trading facility, potřebujeme tedy tento institut Eh, společně se zprávou Swinburne jsme konstatovali, že eh, nechceme nějaké dodatečné hm, obchodní hm, věstníky. Musel jsem se tady trochu nechat přesvědčit ostatními. Je jisté, že eh, nacházíme produkty, které jsou mimo MIFID a my je chceme dostat do prostředí MIFIDu a tím pádem budeme muset připustit takovéto nové ochvodní místo. Měli bychom to omezit na non-equity, protože myslím si, že tady existují již MTFs, tedy multilevel facility a e, tudíž e, z hlediska těch ostatních produktů tady nemáme toto e, obchodní místo, které by mělo nějakým způsobem toto podchytit. Pak jsem také počítal s Refute Close, tak abychom v tomto sektoru e, mm, zachytili všechny transakce. Musíme tedy nějakým způsobem e, převést tyto transakce do MIFIDu. Ale pokud skutečně tedy bude konstatováno, že není nutné mít tuto novou platformu, tak e, je možné na to přistoupit. Další důležité téma to je ochrana investorů. My jsme měli mnoho diskuzí v rámci jednotlivých členských států. Zvláště jsme hovořili o světě po finanční krize. A hovořili jsme o tom, že informace nebyly dostatečně transparentní, nebyly dostatečně k dispozici tak, jak by to bylo nezbytné. Dále bylo konstatováno, že kvalita poradenství eh, si žádá určitého zlepšení. Komise ve svém návrhu vychází z toho, že musí tady být nezávislé poradenství. Eh, to se musí charakterizovat tím, že mm, tady by neměly být žádné honoráře napojeny na produkty, tedy provize na produkty, které se prodávají. Eh, tento tato poradenská služba by měla být placena pouze eh, eh, zákazníkem, ale nehovoří se o kvalitě eh, kvalitě tohoto investorského poradenství. Já si myslím, že to je velmi důležité, jakým způsobem bude toto poradenství vznikat a jakým způsobem bude provozováno ze strany těch nezávislých poradců. Tady se hovořilo v některých členských státech o určitém objemu, že by se tady měl stanovit určitý strop, ale já si myslím, že i malé střadatele bychom měli chránit a e, v případě toho návrhu komise by vlastně nebyli vůbec e, ochráněni tito malí investoři. Takže proto tady zazněly nebo se objevily určité pozměňovací návrhy ve prospěch větší transparentnosti a také některé pozměňovací návrhy obsahují požadavky dokumentace v průběhu tohoto poradenství. Tady se hovoří například o záznamu telefonního rozhovoru, to je návrh komise. Já navrhuji určité další obce, například zápisy nebo protokoly prostě o tom, jak toto poradenství probíhá, ale to můžou samozřejmě diskrečně rozhodnout členské státy. O co mi jde? Mně jde především o kvalitu kvalitu poradenství. Nejde mi o právní formu, eh, jak by mělo toto poradenství probíhat, takže doufám, že v tomto smyslu budu mít podporu. Další téma u MIFID 1, které tam nebylo podchyceno a které je velice živě diskutována, to je takzvaný algoritmický obchod a eh, vysoce frekvenční transakce. Vzhledem k tomu, že eh, komise nabízí velmi málo řešení pro tuto otázku ve svém návrhu, já jsem se pokusil přesně definovat, co to znamená vysoce frekvenční transakce a snažil jsem se také zde zadefinovat určitou vysoce frekvenční strategii, obojí by mělo být zohledněno. Pokud se podíváme na tuto oblast konkrétně, tak konstatujeme, že přes 90 příkazů, eh, které eh, jsou uplatněny, jsou staženy před eh, svou realizací. To znamená, to je obrovská frekvence, obrovská rychlost, jsou tyto příkazy zadávány, jsou stažovány, stahovány z tohoto trhu velmi rychle. My jsme měli odpovídající diskuzi také minulý týden na toto téma a řekli jsme si, že tady je zvláštní potřeba regulace této vysoké frekvence. Já si myslím, že by tady měla být určitá struktura i poplatků eh, z hlediska těchto transakčních míst. To znamená, pokud by někdo eh, chtěl umístit určitý počet příkazů, které jsou pak stornovány, tak při překročení určitého prahu by se měly uplatňovat eh, dodatečné mm, poplatky. A jsou to struktury, které samozřejmě potřebují vysoké špičkové technologie, takže mm, tady se uvažuje o příslušných odpovídajících eh, poplacích, které by mohly být využity právě k fungování těchto technologií. Pak se hovoří o urychlování eh, vysoce, eh, vysoce frekvenčních transakcí. Tady jsem hovořil s provozovateli jednotlivých těchto platform a já navrhuji, že bychom měli přispět k tomuto urychlení, měli pět mili vteřin jsem já navrhl. Měli bychom prostě stanovit určitou lhůtu. Samozřejmě o té době můžeme diskutovat, ale myslím si, že je nutné, abychom v tom vysoce frekvenčním obchodě mm, nepostupovali prostřednictvím delegovaných aktů nebo ESMA. Já myslím, že tady abychom eh, jim neměli nechávat tento prostor a my jako parlament bychom měli na této první úrovni předložit určité návrhy k této oblasti. Velkým tématem v těchto oblastech je otázka regulace třetích států. V různých otázkách jsme si již zadefinovali regulaci z hlediska třetích států, hedge fundy, eh, dále OTC deriváty, tam jsme také tak postupovali. A myslím si, že teď je nutné, abychom tady zajistili určitou konzistentnost z hlediska třetích států v oblasti regulace. To znamená, měli bychom jedno, mít jednoznačný režim pro třetí státy. Samozřejmě, že jsem vycházel z modelu eh, OTC derivátu. To samozřejmě nejlépe odpovídá těm požadavkům. Další téma, které je velice zajímavé, je mm, organizace těch termínových trhů a otázka eh, regulace. Já si myslím, že jsme již konstatovali, že trhy jsou velice volatilní. Diskuze mimo mikrofon. Eh, co se týče těchto termínových trhů, musíme dávat pozor na tu vysokou volatilitu, která se projevila v posledních letech, protože ona má také dopad na další nástroje, které musí být tedy clearingově srovnány na závěr dne. V podstatě roku 2008 v, květ, v létě jsme jako Evropská unie museli nasadit podpůrné programy v této oblasti, takže to vypadá, že i tady je nezbytnost určité úpravy, určitého precizování. Tak komise zde navrhuje určité limity nebo alternativní opatření. Já se rád podívám na alternativní řešení, ale zatím mi nikdo nebyl schopen tyto alternativní řešení eh, představit. Já jsem se díval na ty různé organizace z hlediska eh, těchto eh, specifických trhů a přemýšlel jsem, co bychom chytrého z toho mohli použít. Jde o to, že se musíme podívat na to, zda máme pozice, které kryjí rizika, zda to je jejich účelem, nebo zda je to propojeno s komoditami, a to znamená, zda je tady reálný zájem o určité mm, komodity, o určité komoditní transakce. Samozřejmě tam pak opatření jsou eh, nezbytná. Já jsem v Paříži se zástupci ESMA také o tom hovořil a je mi jasné, že musíme rozlišovat mezi jednotlivými komoditami a jednotlivými eh, trhy. Ale myslím, že je naprosto nezbytné, abychom na těchto komoditních trzích měli regulaci v těch eh, různých finančních místech. Další téma, které mě velmi znepokojuje, protože komise není příliš ambiciozní, to je otázka konsolidace dat. Samozřejmě, že z historického hlediska eh, došlo k velké fragmentaci eh, těch eh, jednotlivých přístupů v jednotlivých členských státech, ale pokud chceme, aby arbitrážní transakce pokud možno byly redukovány na minimum v EU, a to myslím, že je úkol MIFIDu, a pokud, a myslím si, že tady se to kryje s úvahami naší zpravodajky, která mm, má zprávu o trzích. To znamená, že zde musíme nejenom eh, se dívat na to, jak to probíhá v rámci jednotlivých členských států, ale musíme se podívat také na to, co může eh, být eh, předmětem přeshraničních transakcí. V každém případě potřebujeme určitou sazbu pro tuto konsolidaci a proto si myslím, že bychom měli být ambicioznější, než jsou Eh, ty časové průběhy, které jsou navrženy komisí. Další téma, o kterém bych chtěl hovořit, to je corporate governance eh, regulace. Tady jde o kvalifikaci, jak musí být eh, kvalifikovaný subjekt, jaké podmínky tady jsou pro tuto kvalifikaci. Tady je komise velice velkorysá, co se týče například jednotlivých vedoucích funkcí. To já poněkud redukuji, protože já jsem mluvil s těmi příslušnými subjekty a e, bylo mi řečeno, že pokud někdo organizuje tyto otázky na trhu, nemá čas na to, aby e, vykonával nějaké vedoucí funkce v představenstvu nebo jinde. Potom je tady otázka malých a středních podniků a příslušných trhů. Tady komise mm, hovoří o takzvaném použitém Eh, kapitálu. Já myslím, že bychom měli používat klasické definice, které postačí pro, toto, eh, pro tyto podniky, které by měly mít jakési ulevy z hlediska přístupu ke kapitálu. Eh, napříč oběma zákonodárskými akty probíhá otázka kompetence ESMA jak mají vypadat tyto kompetence. Pár jich je převzato ze starého MIFIDu, pár je nově tedy přidáno ohledně tedy těchto kompetencí. Samozřejmě je tady celá řada pozměňovacích návrhů, které horizontálně zde byly předloženy z hlediska kompetencí ESMA, jednak z hlediska jednotlivých lhůt, pak eh, jaksi eh, rychlosti Nevždy tedy ten čas by měl mít přednost a nevždy by se mělo říkat, pokud je okamžitě nemáme řešení, tak bychom neměli regulovat. To, to není správný přístup. V každém případě my jsme zákonodárci a také rada. Měli bychom nastolit určitý směr, jak by to mělo vypadat. Ještě k nařízení, stručně. Co se týče definicí, tak za prvé musí být vyjasněno, jaké je tady propojení mezi těmito dvěma e, zákonodárnými akty. To by se mělo poněkud skorigovat. E, také je tady nová definace bilaterálních a mnohostranných e, vztahů. Já doufám, že v tomto směru také dostanu podporu Eh, co se týče velkých eh, sítí a transakcí, které tady probíhají, to vše by mělo být eh, zahrnuto do MIFIDu, ten přístup by se měl poněkud rozšířit a já doufám, že v tomto smyslu najdu širokou podporu. Potom otázka transparentnosti, vlastní kapitál, nekapitálové nástroje. Tady samozřejmě bych chtěl rozšířit tyto předpisy ohledně transparentnosti a při případně to omezit na, také v případě non-equity. To znamená, eh, jedná se o zvýšenou transparentnost ve fázi po provedení transakce. Jde o to, pokud máme tedy obchodovat s OTC nebo na úrovni OTC, já se v tomto smyslu budu snažit, aby všechny eh, finanční produkty, a samozřejmě k tomu patří také OTC deriváty a patří to ještě také k zadání G20, aby všechny tyto finanční deriváty proběhly prostřednictvím odpovídajících struktur MIFIDu. Já myslím, že toto bude podpořeno všemi. Pak je tady velmi zajímavé téma z hlediska MIFIDu a to je otázka přístupu. Tedy přímého přístupu. Tady musíme zajistit přímý přístup bez jakékoliv diskriminace Eh, tady mm, jsem převzal také závěry z hlediska IMI, to bude eh, tedy konzistentně zaplac, zapracováno do MIFIDu. Neměli bychom tady mít nějaké rozpory z hlediska těchto jednotlivých zákonodárných aktů. A poslední připomínka z mé strany, to je téma zákazu produktů. Návrh komise mm, přisuzuje velké právo ESMA to znamená ve smyslu zakazování produktu. Jistě je to nutné, pokud určitý produkt je relevantní nebo obsahuje riziko z hlediska systému, tak toto tady musí existovat jako možnost. A říkám jednoznačně, že samozřejmě to předpokládá, že každý produkt musí být prověřen, zda neobsahuje nějaké relevantní riziko. Na druhé straně a tady se můžeme inspirovat jinými nařízeními. Víte, že jsem poukazoval také na právo v oblasti potravinářské výroby. Je nutné, aby ty předpisy byly mm, respektovány v celém řetězci. To je důležité pro průběh rozvinutí uzavření všech transakcí, které se týkají finančních produktů. Takže toto vše musí být přesně prověřeno a pokud je tady určité podezření, tak je nutné jednat. Nejde o to, aby prostě se tady zavěsila nálepka, toto je v pořádku. To není možné, takováto rizika nebo takovýto postup k těmto rizikům není možný. Pokud něco znatelně je nějakým způsobem nepořádku, pak je nutné prověřit celý ten řetězec, pokud to mohu takto vyjádřit. Pak jsem ještě zapomněl u toho vysokofrekvenčního obchodování jako inženýr se také zajímám o takzvaný přímý přístup. Tady samozřejmě to byl kámen hozený do vody, udělal to mnoho kruhu, ale to jsem přesně chtěl. Jde o to, že tady je snaha zakázat přímý přístup. Já ještě v těch příštích dnech to budu specifikovat. Samozřejmě, že dnes už je regulován tento přímý přístup, neměl by být zakázán, dnes je to přímo tedy regulováno. Samozřejmě není možné, aby někdo mohl umístit rychleji své příkazy, protože si koupil svůj přístup, pokud to tak mohu eh, říci. A měl by tedy výhodu vůči tomu, který by tuto možnost neměl. Takže tady není možné, aby všichni eh, spustili to světlo jaksi ve stejný okamžik, ale ten jeden by z toho profitoval rychleji než druhý, takže to je ten kámen úrazu a to samozřejmě souvisí s diskriminovaným přístupem a to by nebylo dobré. Takže, paní předsedkyně, to byl stručný přehled těch stěžejních otázek, které samozřejmě jdou napříč všemi eh, těmi početnými pozměňovacími návrhy a já se samozřejmě těším na další ideje a návrhy. Děkuji. Yes, thank you very much, Marcus. Ano, já vám velmi děkuji, Markusy. A teď přejdeme dál ke stínovým zpravodajům. Nejdříve za SND Robert. SAD Robert. Děkuji, Sharon. Já bych chtěla se všeho nejdříve říci, že to byla opravdu výborná práce, kterou tady paní zpravodajka odvedla. Sou, pan zpravodaj odvedl ve spoustě věcí, s ním souhlasím. A doufám, eh, že se dohodneme na spoustě věcí. Konkrétně tady jde o ten cíl, který se tu připomínal to je to sdělení G20 z Pittsburghu, kde se žádá co největší transparentnost všech trhů a všech finančních produktů. To v podstatě znamená, že je třeba co nejvíce omezit výjimky z MIFIDu. Kolegové, kteří stejně jako já chodí na ITRE, slyšeli zprávu kolegy Kramera, který se podle mě vydírá docela odvážným eh, směrem, snaží se v podstatě navyšovat všechny možné odchylky. A v... Což není náš názor. Není to názor pana Ferbera ani můj. Potom je tady ta otázka těch um, OTC. Tyto transakce mají probíhat uh, správně na regulovaných trzích a měly být transparentní. Samozřejmě, že vždy budou existovat i další operace, neregulované operace OTC, uh, které budou muset fungovat, ale já si myslím, že by se o nich měly podávat zprávy, aby regulátoři věděli, co se děje skutečně na všech trzích. Všechny deriváty, které jsou v současné době obchodovány na těch slavných OTC, které jsou nějakým způsobem normalizované nebo normalizovatelné, by měly skončit na regulovaném trhu, na nějaké transparentní platformě. A vrátím se k té delikátní otázce MTF a té nové kategorii OTF. Markus navrhoval, abychom OTF neumožnili u equities, což by znamenalo, že u non-equities budou možné. Já ale patřím k těm, kteří od začátku pochybovali o užitečnosti vytvoření této nové kategorie trhu. A čím víc se na to dívám, tím víc mám pocit, že tím jen zkomplikujeme život regulátorům a učiníme tím trhy netransparentními. A proto bych chtěl předložit pozměňovací návrhy. Nejen co se týká toho zavedení OTF pro equities, které navrhuje Markus Weber, ale také u non-equities, protože to by znamenalo, že bude třeba změnit definici MTF, aby tam mohly probíhat operace, které na téhle platformě neprobíhají. Co se týká ochrany investorů, tak já zase souhlasím s přístupem pana zpravodaje. Důležitá je kvalita služeb pro investory. Velký problém je ta otázka těch algoritmů a HFT, toho vysokofrekvenčního obchodování. Skutečnost, že ty algoritmy existují, to samo o sobě není nutně problém žijeme ve světě, který je stále více ovládán elektronikou. A ty takzvané vysokofrekvenční strategie, podle mého názoru, neslouží pravému účelu trhu. Totiž zjistit, jaká je skutečná cena mezi nabídkou a poptávkou. Protože když víte, že většina těch nabídek obchodníků, kteří provádí HTF, se dělají na 3 milivteřiny. Tak je jasné, že to prostě není v pořádku. Já myslím, že to, co navrhuje je Markus, se ubírá správným směrem. Jakkoliv bychom si tady mohli povídat o tom, k čemu vlastně je dělat eh, nabídky, které zůstanou na trhu jen 3 vteřiny. No v každém případě si myslím, že musíme jak regulátorům, tak platformám dát možnost omezit určité nabídky a více omezit ty nabídky, které zjevně prostě nejsou seriózní. Já k tomuto předložím pozměňovací návrhy. Potom další věc, která mi dělá starost, je volatilita cen na těch trzích, obzvláště potravinových trzích. termínových trzích. Je samozřejmě třeba rozlišovat podle jednotlivých produktů, ale já si myslím, že ty ta omezení pozice jsou v podstatě funkční, asi budou existovat i nějaké další prostředky, na to se musíme podívat, ale určitě něco najdeme, abychom mohli bojovat proti tomu, co se na těchto trzích děje. Ten takzvaný cornering, když někdo zabere příliš dominantní pozici eh, na trhu pro nějaký produkt, například hedge fondy mají eh, dominantní pozici na trhu kaká, což samozřejmě neprospívá reálné ekonomice a my musíme bojovat proti takovýmto přehnaným spekulacím. Už v minulosti k ním docházelo. Já vám tady mohu uvést příklady, ovšem nebudu tady tu diskuzi protahovat. Jen bych ještě zdůraznil, že konkrétně návrh pana Ferbera, aby regulátoři mohli nejen zakázat určité prvky, ale také je ohodnotit předtím, než budou tyto uvedeny na trh, co se mi zdá docela zajímavé. Myslím, že se to také ubírá správným směrem, protože když máte na trhu nějaký produkt a zjistíte, že ten produkt je škodlivý, může už být příliš pozdě. Takže je lepší provádět v tomto prevenci, takže i tam bych souhlasil s naším zpravodajem. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vážení kolegům, eh, že jsme se vrátili zase k této otázce, která je pravda někdy hodně technická, ale má to ohromný dopad na život eh, miliard občanů, obzvláště na hospodářství našich zemí. Děkuji. Thank you very much. Uh... Děkuji vám. A teď Oli Schmidt za ALDE. Thank you, Madam Chair. Uh, I will um, try to... Děkuji, paní předsedkyně. Jestli dovolíte, abych si to prodloužilo pár minut, protože posledně jste mi je vzali, tak doufám, že budu moci. Nejdřív bych chtěl poděkovat Markusovi za pěknou, vyváženou zprávu. Všichni víme, že je to velice důležitá legislativa. Od začátku ledna jsme s mým asistentem byli na zhruba 100 setkáních s různými lobbystickými skupinami, mluvili jsme se zástupci vlád, spotřebitelských organizací, bank, brokerů, firm, které se zabývají vysokofrekvenčním obchodováním a tak dále a tak dále. A Paní předsedkyně, chtěl bych zdůraznit, že pro mě je v podstatě povinné setkávat se s těmito lidmi, na které tato legislativa bude mít dopad, jako e, na všechny mé voliče i na ty, kdo, pro, kdo mě nevolili. A chtěl bych poděkovat eh, úřadu ve Swinburne a Linen Price za to, že přečetli a udělali pro mě rezumé dlouhatánského dokumentu, který pro mě byl velice, které pro mě bylo velice, velice užitečné, to rezime. Já jsem si ho přečetl, přečetl jsem, četl jsem to o víkendu a moje žena z toho tedy radost neměla. Ale jakožto předseda ALDE se budu soustředit na tři hlavní oblasti. Jak zvýšit konkurenceschopnost skrze lepší kon- soutěž mezi několika platformami? zlepšit ochranu a dobrým evropským rámcem zavést transparentní pravidla pro deriváty, dluhopisy a vzít v úvahu, jak fungují jednotlivé národní trhy. Já už jsem to říkal předtím, paní předsedkyně, já pocházím ze země, kde jsme měli akt o transparentnosti v roce 1766. S tím se nemůže nikdo srovnávat. MIFID by měl prioritizovat eh, férová pravidla pro konkurenci, otevřený přístup na trh, s tím, myslím, všichni souhlasíme. Markus by chtěl, aby OTF pokrývalo jen nástroje non-equity. Já eh, vítám jeho návrh, eh, když mluví o tom, že potřebujeme novou kategorii, ale myslím si, že ta kategorie by měla používat i equities. Takováto obchodní platforma by totiž neměla být omezená na určité nástroje. OTF i pro equities zajistí vyšší transparentnost regulované prostředí eh, pro eh, různé skřížené platformy, ty takzvané dark pools a tak dále, které by jinak byly méně regulované. OTF také zajistí eh, výběr pro konečného investora a to, eh, jak budou jednotlivé obchody v systému spárovány. Nicméně budeme potřebovat eh, odlišná pravidla pro OTF, pro equities a pro non-equities. Pro likvidní nástroje je OTF vhodné a je třeba rozlišovat ta pravidla podle toho, jak likvidní ten nástroj je a mít větší ochranu pro malé investory oproti těm velkým investorům na velkých trzích. Ten návrh, aby OTF probíhalo přes SI, je podle mě problematický protože to je takovému superkoncentračnímu pravidlu a sníží možnost volby. Dopadem bude, že na všechny finanční produkty bude možné nastavit stejné požadavky jako na produkty, se kterými se obchoduje na burzách, a to bez ohledu na frekvenci jejich obchodování. V současné době ty požadavky, tak jak jsou nastaveny, eh, může jim být vyhoveno jen těmi nejlikvidnějšími nástroji, a to znamená, že ty méně likvidní na tyto dopadne nejhůře, například eh, dluhopisy středních a malých podniků a proto je třeba, abyste změnil svůj návrh a učinil ten režim SI dostatečně flexibilním, aby tento se hodil pro jak více, tak méně likvidní produkty. Potom, paní předsedkyně, ten zákaz ve článku 20 se mi nelíbí. Víte, že já nemám moc rád zákazy a tenhle tenhle považuji za problematický. Je to příliš přísné a, a možná, že to neumožní provádět eh, příkazy efektivním způsobem. A já tedy navrhuji, aby ta kategorie OTF pro equities byla změněna, aby umožnila obchodování s nelikvidními equities, ale uchovala tam ten zákaz pro likvidní je třeba, aby se to soustředilo na velký trh a ne na trh malých investorů. A o TF kategorie pro non-equities, eh, tak já bych řekl zrušit ten zákaz, zavést tam bezpečnostní doložku pro investory a zavést tam nějaké pravidlo pro střed zájmů, aby OTF vždy pracovalo pro klienty a mělo by se to i nadále směřovat na ten eh, velký trh s velkými investory. Jinak, já, jak víte, já jsem zpravodajem. Nejde to moc dobře a tentokrát to není moje chyba, Roberta. Otázka je, jak zajistit více ochrany pro investory, aniž bychom omezili eh, jejich volby, protože ta regulace by neměla regulovat jejich chování, ale ochránit ty, kdo chtějí pomoc. Jak jste říkal, Markusi, tohle je rizikové řemeslo a máme tady riskantní produkty. Jsem pro podporu specifických produktů pro specifické klienty a vyškrtnul bych ty nezávislé poradce. Je třeba, aby nezávislí poradci byli na stejné úrovni jako banky. Třeba zavést větší transparentnost eh, k investicím a jasná eh, pravidla pro eh, zveřejňování informací. Tenhle zákaz by vedl k zhoršení konkurence, ale pro vaši informaci to nebude problém v naší zemi, ale podle studie KPMG ve Velké Británii v červenci 2010 jen třetina, tří tisíce spotřebitelů, kteří eh, byli konzultováni, by zaplatila za eh, profesionálního poradce. Sníží se škála navrhovaných nebo nabízených produktů klienti budou nakonec muset platit více za investiční služby. Takže když zavedete tento zákaz, tak jedině, jedině kdo budou platit poradce, budou ti bohatí a ti ostatní k ním nebudou mít přístup a přitom je potřebují nejvíce. Takže buď tam zavedete úplný zákaz, anebo ne. Já si myslím, že bychom tam měli mít nějakou jasnou revizní doložku Mělo by se to řešit při revizi MIFIDu. Jsem eh, pro ty požadavky transparentnosti pro investiční firmy, ale myslím si, že by se tyto měly rozšířit i na správce portfolií ve článku 24.6. Také bych paní předsedkyně chtěl zdůraznit, že finanční vzdělávání investorů je velmi důležitá věc a my máme někdy tendenci na to zapomínat zvýšená transparentnost pro non-equities. A také souhlasím s tím, že největší část obchodu s finančními nástroji by měla probíhat na transparentních trzích. Měli bychom se snažit o větší transparentnost i po tom, co obchody proběhnou. Tam, kde dochází eh, k velkému objemu obchodování s equities, jsou méně obchodovány dluhopisy a deriváty. A možná se vám to bude zdát z mé strany nacionalistické, ale není tomu tak. Pro menší vlády a hypoteční trhy je velmi důležité eh, dosáhnout rovnováhy mezi likviditou a transparentností. A ten návrh pro větší transparentnost může mít určité negativní dopady. Proto si myslím, že je třeba pořádně kalibrovat ta předobchodní pravidla pro transparentnost podle objemu, podle toho, jak likvidní jsou ty které nástroje. A ten princip transparentnosti by měl být jasně stanoven na úrovni 1 pro kalibraci, potom na úrovni 2 a rozlišování eh, mezi malými investory a profesionálními investory by také mělo spadat pod ta transparentní pravidla. A teď, paní předsedkyně, to, ty algoritmy a HTF. HFT. To je velmi delikátní věc. Já jsem pro to, co říká Markus, abychom tady. definovali to algoritmické obchodování a dokázali ho odlišit od vysokofrekvenčního obchodování a také jsem eh, pro definování strategie HFT ve článku 4. Nicméně podle mého názoru je třeba toto změnit, aby to fungovalo v praxi. A mělo by to být eh, zúženo, aby to skutečně pokrývalo jen vysokofrekvenční obchodování a ne algoritmické obchodování. To, co máte ve článku 17.3, by mohlo být možná kontraproduktivní možná to úplně zabrání investorům, aby se účastnili obchodování na trhu. Je třeba si o tom popovídat, Markusy. Potom eh, jste sami mluvili o zákazu přímého elektronického přístupu. Já si myslím, že o tom je třeba také si promluvit. Zákaz, tak to vás asi nepřekvapí, že to se mi nelíbí. Ale Roberte, jsem pro ten zákaz přímého přístupu sponzorů. S tím souhlasím, ale mám problém s návrhem zpravodaje, kde je ten návrh na minimální dobu 500 milisekund. Jak to přesně <laughs> změříme? Možná společně s Robertem navrhnu 600 milisekund. Ale jsem trochu skeptický k tomu, jak to bude fungovat v praxi toto regulovat bude víceméně nemožné. Jak dozorčí orgány ověří, že nikdo neporušuje tato pravidla? Místo toho bych navrhoval poplatky za eh, všechny přístupy na trh. Když vysílají příkazy, které nebudou vykonány, tak by za to měly být penalizováni, měly by mít vysoké poplatky za takovéto příkazy. Už jsme o tom mluvili předtím jakékoliv zneužívání trhu, code stuffing, layering a tak dále, by mělo být eh, postihnuto vaší směrnicí. A další věc. Dozorčí orgány a ESMA musí mít dostatečné informační technologie k tomu, aby toto mohli monitorovat. A to musíme říct té zprávě. Oni potřebují naši podporu. Primární a sekundární trhy musí lépe spolupracovat abychom dosáhli lepšího přeshraničního dozoru nad těmi časovými lhůtami a to, přátelé, nebude vůbec snadné, protože je to obchodování s obrovským objemem. Například eh, by ke konkrétním akcím třeba mohla být sdílena zodpovědnost z primárního a sekundárního trhu a podobně. Ale už budu končit. Třetí země. Jak už jsem říkal, otevřené trhy jsou důležité. Třetí země by měly uznávat eh, naše obchodní hodnoty. Nemělo by tam být řádně explicitně řeč o reciprocitě. Já jsem mluvil s bankami a jim připadá trošku jako problém, že by měli mít eh, nějaké filiálky v Evropské unii nebo pobočky. Ale paní předsedkyně, abych to uzavřel, je zcela zásadně, abychom dosáhli té správné rovnováhy pro evropské finanční trhy. A na tom se, myslím, shodneme. Že i Robert. Pokud chceme, aby Evropa byla silná a konkurenceschopná, potřebujeme i eh, silný a konkurenceschopný finanční průmysl. Před deseti lety jsme tady finanční sektor chválili. A nebyl jsem to tady já, Roberte, jenom já. Nebyl jsem tady sám, kdo je chválil. Mohu vám ukázat ještě ty hlasovací seznamy. Takže nedostatek důvěry ve finanční trhy, které v současné době vidíme, to je pravděpodobně náš největší problém, já to uznávám. nevím, i jakožto liberál uznávám, že potřebujeme nějakou regulaci, ale musíte být spravedlivá a vyvážná regulace neměla by být kontraproduktivní. Přátelé, já skončím tím, že řeknu, že já ani Alde nechceme skončit jako při short sellingu. Chceme opravdu dobrý a vyvážný kompromis. Děkuji. Very much, Ole. And... Děkuji, Ole. Jak velmi správně říkáte, normálně nehovoříte dlouho, takže si myslím, že je dobře, že jste teď dostal ten prostor. Další na seznamu stínových zpravodajů je Pascal za zelené. Nevím, nejdřív tady mám uvedené zelené z nějakého důvodu, nevím. Já jsem pořád nepochopil, jaká byla logika, jestli jdou nejdřív zelení nebo konzervativci, ale to není důležité. Já bych navázal na to, co zde říkal Robert Goebbels k té Markusově zprávě, protože zazněla celá řada bodů, se kterými bych souhlasil, takže se k ním nebudu vracet v tomto kole, protože by to trvalo příliš dlouho. A samozřejmě, pokud můžeme mít stejnou eh, většinu jako u short sellingu a u CDS, tak to by bylo samozřejmě skvělé. Pokud je o kategorii OTF, je pravda, že původně jsme měli text parlamentu, kde se říkalo, že nechceme novou kategorii. Já si myslím, že to je dobré principiální stanovisko. Potom je ale třeba diskutovat o tom, jak to bude vypadat v jednáních, ale to, že by se omezilo na dluhopisy a deriváty, tak to je minimum. Otázka potom je, jak to bude vypadat u derivátů. Když máme deriváty obchodované na burze, to znamená na regulovaných trzích, proč bychom měli otevírat novou kategorii, když tyto deriváty by měly být na regulovaných trzích a měl by pro ně platit emir. Takže kdybychom měli přistoupit na tu novou kategorii OTF, měli bychom ji omezit pouze na dluhopisy a deriváty, které nejsou obchodovány na regulovaných trzích, aby vytvoření této nové kategorie neskreslilo celou situaci. Další věc je OTC, OTC, a já bych plně souhlasil s tím, co navrhuje. Markus Mifid by měl pokrýt všechny příkazy, a už by zde neměly být ty čisté OTC ve srovnání eh, s dneškem. Pokud jde o vysokofrekvenční obchodování, tak tam já výrazně nesouhlasím s tím, co před chvíli navrhoval Ole Schmidt. Já si myslím, že vysokofrekvenční obchodování to neznamená, že máme trhy, které fungují dobře. Nikdo nechce trhy, které nefungují. Není to tak, že liberálové chtějí trhy, které fungují a my ostatní chceme trhy, které nefungují. Tak to není. My všichni chceme fungující trhy a myslíme si, že když eh, zde máme tři milisekundy, tak to nemůžou být trhy, které by fungovaly eh, ve prospěch eh, občanů, ve prospěch podniků. Ve Francii ti velcí emitenti, velké podniky, kterých se to nejvíce týká, mají obavu z toho, jaké dopady mají tyto praktiky na volatilitu, na vývoj cen a transparentnost eh, cen jejich akcí. Takže nejde o to, že bychom stavěli proti sobě ty, kteří chtějí, aby trhy nefungovaly a ty, kteří chtějí, aby trhy fungovaly. Naopak, my chceme, aby trhy fungovaly a proto jsme proti této praxi nebo praktice vysokofrekvenčního obchodování. Jak dlouhá má být čekací doba? Žádná celá pět eh, sekund nebo žádná celá jedna sekund, já nevím, já k tomu nemám eh, tak jednoznačné stanovisko. Myslím si, že musíme stanovit princip a potom budeme diskutovat o té době, o tom čísle. Další věc, která je obsažena v MIFIDu, to je otázka těch eh, komisí. Musíme se podívat na to, jakým způsobem bychom mohli dobře spolupracovat, aby to bylo dobře, dobře nakonec vyváženo. Potom eh, abychom eh, zabránili tomu rychlému měnění příkazů. Tam bychom se měli chovat opravdu rozumně, měli bychom zde stanovit určitý minimální čas, eh, který by byl harmonizovaný na evropské úrovni, abychom zabránili takovéto konkurenci. Takže Jinak eh, bych se přiklánil k tomu, co navrhuje Markus Ferber u vysokofrekvenčního obchodování. Další věc, která velmi leží na srdci eh, mé politické frakci, to jsou komodity a suroviny, takže jsem ráda, že ve své zprávě, rád, že ve své zprávě Markus Ferber posiluje návrhy komise. Je zde jedno téma, kde rozhodně můžeme navrhnout, že bychom zašli ještě dále, a to je definice toho, koho se tyto návrhy týkají. V původním návrhu komise pokud jste aktérem, jehož aktivita, obchodní aktivita, pokud jde o obchodování s komoditami, je okrajová v porovnání s celkovým obratem, tak eh, jste vyňat z působnosti MIFIDu. Problém je, že musíte využít toto kritérium, ale i další kritérium, to znamená, jaký podíl na trhu komodit, těch kterých komodit, tento aktér má. Je jasné, že velké společnosti, velké energetické společnosti například, eh, mají část obchodování, která představuje jen malý podíl na jejich obratu, ale na tom, kterém trhu to představuje poměrně významný objem. Takže pokud chceme regulovat tento trh, tak nemáme vůbec žádný důvod z něj vylučovat ty hlavní aktéry. Já si myslím, že předložíme proměňovací návrh, který nám umožní se ujistit, aby pravidla pro komodity pokrývala opravdu ty aktéry, kterých se to týká, kteří opravdu jsou na těchto trzích aktivní. Další dva, tři stručné body na závěr k transparentnosti. Předložíme pozměňovací návrhy možná, abychom zašli ještě dále. Pokud jde o pre-trade a post-trade transparentnost. Ole Schmidt říkal, že transparentnost to je dobře, pokud je o princip, ale tady to není v pořádku. Mě opravdu vždycky zaskočí ti velcí obhájci volného trhu, kteří pořád říkají, že jakmile se objeví nějaké pravidlo na zvýšení transparentnosti, říkají, dobře, to platí pro někoho jiného, ale ne pro tento případ. Jedná se o jednotný trh a tady se nám roztříšťují všechny transakce. Zítra nedospějeme k tomu, že budeme mít jednotnou burzu v celé Evropě, to je jasné, ale potřebujeme transparentnost před transakcí a po transakci aby ten princip best execution byl opravdu uplatňován. Dnes máme spoustu příkladů a opačných příkladů, které svědčí o tom, že best execution není realizována právě proto, že neexistuje tato transparentnost a že je to příliš roztříštěno. Já myslím, že ty návrhy, i když jdou správným směrem, pokud jde o zlepšení transparentnosti před transakcí a po transakci, tak eh, to bude určitě součástí našich pozměňovacích návrhů a doufáme, že se dohodneme. Poslední bod je ochrana spotřebitele. Návrh komise se týká pouze nezávislých rad. V některých zemích velká většina trhu není představována nezávislými radami, ale jsou to poradci v bankách. A na toto téma v MIFIDu 2 nic není. A zkušenosti z MIFIDu 1 svědčí o tom, že pravidla, která byla ve své době přijata, aby se zabránilo střetu zájmu, aby se finanční produkty neprodávali konečným spotřebitelům a investorům jenom kvůli pobíraným provizím a ne kvůli jejich zájmu, tak víme, že se tato pravidla obcházejí. Já si myslím, že je legitimní znovu si položit otázku, zda pravidla MIFIDu 1 jsou skutečně uplatňována a pokud ne, co můžeme udělat, aby uplatňována byla a jaká další pravidla bychom mohli zavést, která by se týkala specificky těch nezávislých poradců. A já také předložím pozměňovací návrh v tomto smyslu podstatě si myslím, ať už se jedná o ten původní text komise nebo o tu Markusovu zprávu, že se ten text ubírá správným směrem a myslím si, že bude jednodušší, abychom se mezi sebou dohodli, než abychom se potom dohodli s radou, jako tomu bylo i u jiných textů, o kterých jsme hlasovali. Děkuji. Děkuji a teď za ECR je Kate zelených je více v parlamentu a ECR má větší počet členů tady ve výboru, takže my to tak náhodně přehazujeme. Děkuji. Výhoda toho, že mohu vystoupit poté, je, že budu hovořit kratší dobu, takže se mi trochu ulevilo. Myslím si, že je zde větší schoda mezi politickými frakcemi, pokud jde o směr, kterým se ubíráme. A dokážeme identifikovat oblasti, kde spolu nesouhlasíme. Já si myslím, že u tohoto dokumentu se mnohem více blížíme jeden druhému, alespoň tedy my, zástupci stínových zpravodajů. A já bych chtěla říci, že ta Markusova práce je opravdu obdivuhodná, je to spousta práce, je to složité téma a nejen můj úřad, ale myslím si, že Všichni ostatní, především tedy Markusův úřad, na tom opravdu velmi pracovali a myslím si, že na to bychom neměli zapomínat. Je to opravdu obrovský kus práce, který byl proveden jaksi v zákulisí. Ráda bych se omezila na equities, všichni víte, jaký je můj názor, protože já jsem měla to potěšení, že jsem napsala zprávu, která se týkala především equities fund. A já chápu, že chápeme, nebo že potřebujeme definici HFT. A jsem ráda, že Markus nějakou definici navrhl. A myslím si, že je to velmi dobré místo, kde vlastně začít. Jsem ráda, že tuto definici navrhl a že ty návrhy, které se týkají struktury poplatků, jsou dobré. Já je mohu podpořit. Je to tržní řešení, které nakonec bude pro mě jednodušší, abych jej podpořila, abych tedy podpořila ten směr, kterým se ubírá jeho návrh. Jistě vás nepřekvapí, že nejsem pořád ještě přesvědčena, že zavedení té půl sekundové čekací doby nám pomůže dosáhnout toho, čeho chceme dosáhnout. Prostě se jenom eh, posunou hodinky o půl sekundy, tím se vůbec nic nevyřeší. Myslím, že tím nedosáhneme svého cíle, ale doufám, že kolegové budou souhlasit s tím, že pokud eh, jsou dostupné důkazy k tomu, že to je pozitivní nebo potenciálně negativní, tak to vezmeme v úvahu. Jakmile bude tento důkaz předložen. A já vím, že v současné době probíhá rozsáhlá studie, která se dívá na ty odklady, na ty různé doby, které mohou být zavedeny a výsledkem bude doporučení nejlepšího možného systému. Takže tyto důkazy budou k dispozici co nejdříve a my je poskytneme zpravodaj a doufám, že kolegové budou souhlasit se mnou, že se na to podíváme, pokud takovéto důkazy budou existovat. A na základě těchto důkazů se rozhodneme. Myslím si, že je to lepší základ pro rozhodnutí než naše vlastní uh, pocity. Pokud jde o Broker Crossing Networks, tak všichni víte, jak se na to dívám. V minulosti jsem to podporovala eh, kvůli eh, volbě investorů, kvůli volbě zákazníků. V devíti eh, členských státech eh, jsem vedla eh, kulaté stoly se skupinami investorů. Snažili jsme se zjistit, proč si vybírají určité oblasti, určité strategie a vždycky se ozývalo, že oni si vybírají podle toho, s jakým tokem příkazu vlastně pracují. Když tedy najdeme způsob, jak umožnit investorům, aby se vybrali k příkazu bez ohledu na místo, tak eh, opravdu nemám v podstatě nic proti, ale musíme zjistit, jakým způsobem bychom mohli dát eh, tuto svobodu také zákazníkovi Nevím přesně, jaká by měla být ta zkratka, ale pokud se to určitým způsobem zajistí, bude to v pořádku. Pokud jde o kategorii OTF pro non-equities, to je opravdu nutná záležitost, především pokud jde o trh s deriváty. Tam chceme přesunout věci z prostoru OTC do regulovanějšího prostoru. A podle mě OTF je dobrým nástrojem, jak toho dosáhnout. Nemělo by to být viděno jako něco, co je méně regulováno. Není zde žádný důvod, proč by to mělo být méně regulováno, když to plní stejné funkce. Mělo by to být regulováno srovnatelně. Takže si nemyslím, že by se na to mělo nahlížet jako na kategorii, která je méně regulována. Ale eh, pokud jde o non-equities eh, v OTF, tak eh, tam mám problém s tím, že se jedná o příkazy od eh, zákazníka ke zákazníkovi, eh, jenže oni tam nejdou přímo, ale přes prostředkovatele. Takže eh, broker, makléř nebo jakýkoliv zprostředkovatel, který mezi nimi stojí, umožňuje ten obchod díky svému hlavnímu kapitálu. Takže Já bych řekla, že bychom měli omezit způsob, jak používají tento svůj kapitál. Je pravda, že normálně se se sebou klienti nestýkají přímo, mají tam nějakého zprostředkovatele, který je jakoby chrání. Takže musíme najít ten správný způsob, jak to ošetřit. Když banky vystavují kapitál riziku, tak proti tomu musí mít eh, určitý záruční kapitál. A my to řešíme v rámci eh, CRD a myslím si, že to můžeme dost dobře vyřešit. Navázala bych na to, co říkal Pascal o OTC, že bychom neměli mít OTC. Já si myslím, že s tím se těžko souhlasí. Když jsme se dívali na Emir eh, v uplynulých dvou letech s doktorem Langenem, tak je jasné, že zde máme hedging business risk a nemůžeme bránit eh, podnikům, aby pracovali se svými bankami, aby měli tyto kontrakty. A říci, že bychom neměli žádné OTC nebo neměli mít žádné OTC, to je trochu zvláštní prohlášení. Akceptovali jsme to eh, v portfoliu derivátu pod Emirem Měli bychom eh, najít způsob, jak umožnit těmto kontraktům existovat i mimo burzu. Pokud jde o non-equities, eh, tak kvalita údajů na těchto trzích z non-equities není dobrá. A když se ptám podniků, aby uvedli nějaké příklady toho, co by mohlo být považováno za normální obchodní velikost eh, pro určité dluhopisy, tak oni říkají, že normálně trvá třeba 18 měsíců, než dostanou nějaké údaje a mohou je analyzovat. Není tedy pravda, že všechno velmi dobře funguje. Věci se dají určitě zlepšit, především na trhu z non-equities a Myslím si, že také ta transparentnost po transakci může být mnohem důležitější, než je teď. A vypadá to, že pokud budeme dobře kalibrovat ten prostor, eh, můžeme dosáhnout mnohem transparentnějších a efektivnějších eh, způsobů sdílení údajů, aniž bychom tím ohrožovali jakoukoliv formu likvidity na trzích z dluhopisy. Používá se platforma Trace, která už hodně zlepšila postobchodní transparentnost. Já myslím, že můžeme dosáhnout ještě lepšího výsledku. Ještě se také diskutovalo o Cezaru. To bylo ještě předtím, než se Cezar stal součástí ESMY. Tam se diskutovalo o tom, jaký by měl být ten retailový trh, jaký by měl být velkoobchodní trh. Byly tam různé požadavky na výkaznictví. Nicméně většina těch kroků se dá udělat velmi rychle po provedení tohoto obchodu. Je nutné dostat na trh co nejvíce informací. Pokud jde o e, trhy e, s fixním příjmem, tak e, tam jsou velké problémy. Ole hovořil o tom nejmenším trhu. Tam si myslím, že hrozí velké nebezpečí. Ale u těch příkazů No obchodních rozměrů tam si myslím, že žádný problém není. Tam se můžeme velmi rychle shodnout, můžeme definovat, jaká by mohla být ta velikost a měli bychom být schopni zajistit eh, tuto transparentnost eh, ve fázi před, eh, transp- před transakcí. A teď už se dostávám ke své poslední části, to znamená ochrana investorů. Myslím, že nikoho nepřekvapí, že tady zastávám velmi tvrdou linii. Investoři potřebují ochranu, potřebují informace a transparentnost a potřebují nezávislé poradenství. Potřebují vědět, že někdo nedostane víc peněz za to, že jim nabídne jeden produkt spíše než jiný produkt. A já předložím některé pozměňovací návrhy, které se budou snažit standardy pro jednotný trh přiblížit těm, které se uplatňují teď v mém vlastním členském státě, tam došlo k určitým problémům, protože spotřebitelé se stali obětí určitého zneužívání v minulosti. A MIFID 1 umožnila lepší úroveň ochrany investorů. Vzhledem k tomu, že máme jednotný trh a spousta lidí směřuje do Spojeného království, bylo by dobré, kdybychom se snažili o harmonizaci a dosáhnout co největší úrovně ochrany investorů všude v Evropské unii. Já samozřejmě nechci nikomu bránit eh, ve vstupu na britský trh, ale chci, aby to byly opravdu vyškolení poradci, aby mohli co nejlépe radit eh, spotřebitelům v tom, co jsou nejlepší investiční produkty. Chce, aby byly pokryté všechny eh, maloobchodní produkty. A nejde o to, o jaký kanál půjde. Jde o to, aby investoři získali potřebné informace, aby to bylo transparentní a aby věděli, kde se ty jejich eh, peníze potom dostanou a jaké poplatky se za to platí. Musíme směřovat k co eh, nejvyšším standardům a já se budu snažit eh, přesvědčit ostatní stínové zpravodaje a Markuse, aby podpořili některé z těchto pozměňovacích návrhů, aby se zvýšily standardy pro ochranu investorů všude ve všech 27 členských státech. Je to opravdu složité téma, je tam celá řada věcí, toto je několik z nich a myslím ale, že můžeme pokračovat v dialogu mezi ostatními politickými frakcemi, abychom to prosadili co nejrychleji a co nejhladším způsobem. Děkuji a poslední je Jorgen Klute. Eh. Děkuji. Takže tady se mohu opravdu omezit ve svém vystoupení. Přece jenom bych chtěl nejdříve poděkovat Markusovi Chtěl bych znovu eh, zdůraznit, že ta spolupráce byla vysloveně velmi dobrá, vždy nás přizval, bylo to velice transparentní, takže ten přístup byl velmi pozitivní a to bych chtěl tady zdůraznit. Taky nevládní organizace se mohly účastnit a za naší frakci 12. dubna jsme tady připravili konferenci právě k, k těm komoditním trhům s potravinami a vysokofrekvenčním transakcím. A eh, tehdy jsme zjistili, že vlastně jsme v mnoha věcech zajedno se spravodajem. Takže na mnoha místech, přesto, že hm, jak si zastupujeme poněkud eh, odlišné stanoviska v rámci naší spolkové republiky, tak tady jsme našli určité styčné body. A to jsem chtěl zdůraznit. Abych se stručně zmínil nejdříve o tom vysokofrekvenčním obchodování. Tady už k tomu bylo mnohé řečeno, bylo to zadefinováno, je to důležité. To mohu pouze eh, podtrhnout. Jestli to bude 500 milisekund nebo jiný časový úsek, to musíme samozřejmě ještě prodiskutovat. Já nejsem odborníkem eh, v této oblasti. Eh, jiní odborníci, tedy skuteční odborníci, se domnívají, že je to přiměřené, ale samozřejmě to by se mělo ještě prověřit. Ale v podstatě principiálně si myslíme, že by bylo dobré zavést tuto minimální délku. Také jsme proto, aby mm, všechna mm, obchodní místa eh, toto aplikovala. Další bod, kde bychom chtěli jít poněkud eh, dále než zpravodaj. To, je, to jsou termínované trhy a vysokofrekvenční obchodování na těchto eh, trzích. Existuje studie UNTAD, která říká, že hm, tady dochází k vlivu na volatilitu právě na těchto termínových trzích, kde se obchoduje vysokofrekvenčně. Takže v této konkrétní oblasti by možná eh, mělo dojít k většímu omezení, než je navrženo, ale o tom se dá ještě diskutovat. Co se týče komoditní eh, trhy a spekulace ohledně potravin, i tady bych chtěl jak si se připojit k tomu, co řekl Robert Goebbels a ostatní předřečníci. Ještě Možná, co se týče těch limitů ohledně pozice, tady bychom mohli vycházet z toho, co navrhla komise, to podporujeme, co se týče těchto limitů pozic. Otázka, jestli bychom to měli diferencovat v rámci těch eh, dvou eh, kategorií. To je eh, otázka, například existují někteří odborníci, kteří říkají, že bychom měli zavést i kategorii podle charakteristiky jednotlivých obchodníků. Jinak je tady možnost, mm, že by totiž byly založeny různé firmy s různými právními subjektivitami a že by tady mohly určité věci nějak si unikat. Takže to je určitý podnět k další diskuzi. Existují problémy s definicí těch fyzických obchodníků, kteří používají ty zajišťovací přístupy a pak jsou tady čistí spekulanti. Není úplně jednoduché to tady někdy rozlišit, možná, že by stálo za toto precizovat více. Z našeho hlediska by bylo také smysluplné umožnit eh, ESMA, aby nějakým způsobem stanovila vyostřenější limity pozic eh, tedy precizovala toto z hlediska také možnosti vůbec zadefinovat spekulace. To také není jednoduché, ale možná, že by bylo dobré i to nějak eh, probrat. Co se teď týče OTF, tady už zaznělo mnohé k tomu. Stejně jako Robert bych chtěl říci, že pro nás není nezbytné mít tuto novou platformu, pro nás se jeví si možné se to úplně vzdát. Dovedeme si v takovém případě mm, představit, že by se zakazovaly i jiné e, platformy. Co se týče mm, připouštění finančních e, produktů, tady to je správný přístup. To je velká výzva pro ESMA, Samozřejmě, že ESMA musí být také důsledně vybavena z hlediska lidských zdrojů, aby vůbec byla schopna takové vyhodnocení eh, provádět. Tady by se mělo také mm, prodiskutovat finanční záležitost této věci z hlediska EU. I to bude dosti tvrdý oříšek, ale jinak ten směr podporujeme. Ochrana spotřebitelů, to je další bod. Možná, že tady jsou největší rozpory. Je tady jeden bod, kde máme pocit, že důkazní přemeno je na straně zákazníků. A to je velmi obtížné. Ten um, zákazník nemá náhled do těch dokumentů banky, jak může prokázat, že mu bylo nesprávně, jaksi nesprávné rady mu byly poskytnuty. Zřejmě by toto důkazní přemeno mělo být tedy spíš převedeno na tu druhou stranu. To je tedy sporná věc, já vím, je mi to jasné. Ale prostě taková je naše pozice. Telefonní záznamy. Markus navrhl že to nemusí nezbytně být nahrávání telefonických hovorů. Pro nás to není problém, protože tak jako tak většina telefonických hovorů je nahrávána eh, i tak, i tak i v rámci různých testů nebo po dohodě se zákazníky, kteří musí případně k tomu poskytnout souhlas. Takže i o tom se dá dále diskutovat. Pak je tady jeden bod který se týká ochrany spotřebitelů, dále mm, samohodnocení zákazníků z hlediska ochrany spotřebitelů. To je tak trošku mm, varovná záležitost pro nás, protože jakým způsobem se mají zvláště ty privátní nezákazníci sebe ohodnocovat. Samozřejmě u podniků je to něco jiného, ale tady může vzniknout určité riziko u těch privátních zákazníků. Takže to jsou ty podstatné body, které jsem si zaznamenal a ke kterým bychom předali pozměňovací návrhy. Uvidíme, co z toho vyjde. Thank you very much. Uh, now... Já vám velmi děkuji. A teď eh, dáme slovo dalším, kdo se hlásí. Mám na seznamu Arlene McCarthy, Pervanche Perez, uh, jsem tam já a ještě další. Hlásí se někdo další? Uh, ne, tak Arlene. Jak říkali předchozí řečníci, já si myslím, že pro Marku se skutečně mluví o jeho dobré práci to, že tady nemluvilo se o mnoha subjektech, eh, o mnoha věcech, což si myslím, že je dobré. Eh, je to docela komplikovaná věc a tak si myslím, že to bylo dobře zpracováno, ale chtěla jsem také zmínit tu otázku OTF. Mimo jiné, protože jsme eh, k tomu už jako parlament zaujali stanovisko ve zprávě Swinburne a ještě mi není úplně jasné, proč bychom teď měli měnit stanovisko. Já vím, že Marku ty si říkal, že je to proto, že je teď víc produktů, tak potřebujeme být platform, ale mě to pořád ještě nepřesvědčilo. A chtěla bych tady vysvětlení a žádám o něj odborníky z tohoto výboru, protože já nemám zázemí ve finanční expertíze, takže eh, se někdy ptám na základní věci. Ale když v MIFIDu máme eh, ty základní základní faktory ochrany. Máme tam prostě čtyři eh, hlavní faktory ochrany, které jsme tam zapracovali, které jsme měli pocit, že byly nutné. Pak je tam ta otázka spravedlivých pravidel. Myslím, že jsme se také tady dohodli, že stejné podniky, stejná pravidla a proto dost dobře nechápu. A to je věc, kterou jsem chtěla říct i Kay. Jak můžeme říkat, že tady je ta regulace srovnatelná? Když regulujeme někde, někde méně, protože OTF má výjimku ze dvou těch základních faktorů ochrany. Já bych chtěl nějaké vysvětlení, proč Eh, toto měníme, proč je tam potenciálně nižší dohled nad trhem. Já pořád nechápu to vysvětlení. Ovšem ráda si vyslechnu Markusovu odpověď. A také mi dělá staroste, jaký dopad toto bude mít obecně na eh, vytváření cen na trhu, na spravedlnost, na efektivitu. Myslím si, eh, že o této otázce musíme více diskutovat. Ještě než přejdeme k té nové kategorii, i kdyby byla jen pro dluhopisy a pro deriváty, protože já jsem si myslela, že jsme hlasovali podle toho sdělení G20, která se týká derivátů na regulovaných burzách. A teď najednou říkáme, že některé z nich se budou obchodovat na méně regulovaných místech. Já si opravdu myslím, že tohle je třeba nějak vysvětlit, protože se také obávám, že když vytvoříte další platformy pro obchod, které budou eh, možná méně regulované, vy sice říkáte, že ne, ale eh, my už teď máme takovéto platformy, které se v podstatě teď přejmenují na OTF, protože to je lepší režim. Já mám spoustu otázek, neznám odpověď a ráda bych si tu odpověď vyslechla, než se na naší skupině rozhodneme, že podporujeme váš návrh. A jsem ráda, že jste to všechno velmi tvořivě promyslel a snažil jste se najít eh, různá řešení. Já si myslím, že MIFID je pro tento výbor velice důležitý a obecně pro regulaci finančních trhů. Je to takový základní rámec a proto některé ty body, o kterých já chci mluvit, eh, jak víte, Markus, já jsem mluvila o tom nařízení proti zneužívání trhu. Já neříkám, že tam tě musí zůstat, ale měla jsem pocit, že to tady musím eh, zmínit, protože jsou tam problémy. Třeba HFT, to tam se mluví ve spoustě zpráv, to jsou prostě problematické strategie. Je to věc, která nám trošku dělá starost. Některé ty praktiky, by jako frekvenční obchodování, nenutně všechny. A proto jsem se chtěla ujistit, že když se to nevyřeší v jiné zprávě, že se to vyřeší v MIFIDu. Myslím si, že to musíme neustále sledovat a doufám, že MIFID zachytí myšlenku, kterou jsem tady už prosazovala já, že potřebujeme, aby se nad tím zamysleli národní odborníci, podívat se na to, co se děje eh, ve Spojených státech a jak už jsem říkala, nemusí to být zvláštní nařízení, ale je třeba to nějak ošetřit. tež, co se týká záznamů, ty jsou zcela zásadní, proto abychom zjistili, jestli dochází ke zneužívání trhu. Já chápu, proč chcete uh, další požadavky v Německu proto mají také velice užitečný způsob, jak to zajistit, ale musíme si dát pozor, abychom neoslabili ty existující požadavky a nezavedli tam nějaké možnosti, které povedou k tomu, že regulátoři nebudou moci získávat nutné informace, aby mohli provádět šetření takovýchto příkladů. Takže jsem chtěla toto jenom tady zmínit. A jak už jsem říkala, chápu, proč tam dáváte tu další možnost nechci, aby to byla jediná možnost, protože by to e, znamenalo, že když vy tam vlastně si žádáte jenom ty záznamy, ale ti, kdo chtějí mm, provádět nějaké takovéto nekalé praktiky, tak je asi nebudou dávat do, zazn- do záznamu, že ano. A potom poslední věc, myslím, že už o tom mluvila Kay, je to otázka ochrany investorů. Nemůžeme poslouchat jen, co říkají regulátoři, ale také spotřebitelé. A spotřebitelé velice jasně říkají, že když probíhá takovéto šetření, eh, že může dojít ke střetu zájmu mezi spotřebitelem a poradcem. Může to vést eh, k subjektivním radám a myslím si, že eh, výzkum, který máme k dispozici, ukazuje, že spotřebitelé jsou tímto znepokojeni. V některých případech mají pocit, že dostávají neobjektivní rady. Takže si myslím, že je třeba toto nějak pozměnit. Jsem si jistá, že společně najdeme nějaká vhodná řešení a vyslechneme si, vyslechněme si regulátory a ti, kdo mají s tímto problém. Víme, že ehm, například eh, naši běží spotřebitelé eh, dostali takovéto špatné rady a balíčky a musíme zajistit, že se to nestane nikde jinde. Děkuji. You, uh, eh, Děkuji. Další. Pervanche. Děkuji. Nejdříve bych chtěla poděkovat zpravodaji, protože nám umožňuje proniknout do této problematiky regulování finančních trhů na dobrém základě. Nebudu opakovat všechno, co řekl Robert Gabel za moji politickou skupinu. Chtěl bych se jenom vrátit k některým připomínkám a reagovat na to, co jsem si zapamatovala z první diskuze ohledně MIFIDu. Stále vycházím z té představy, že když hovoříme o finančních trzích, někdy ty myšlenky zdravého selského rozumu eh, jsou těmi správnými cestami. Naprosto souhlasím se zpravodajem v tom smyslu, že bychom se měli maximálně vyhnout výjimkám. Ty narušují vyváženost textu a škodí efektivitě. Co bychom měli vyvodit z G20? Já bych řekla, že bychom měli spíše zdůraznit tu nezbytnost regulovat všechny segmenty trhu. Vedle tedy té myšlenky transparentnosti. Transparentnost se vyžaduje po každé, ale vždy tomu nedůvěřuji. Takže o co jde? Jde o regulaci subjektů finančních trhů včetně toho shadow banking eh, systém. Takže to je ten principiální základ, když se pouštíme do těch různých eh, segmentů eh, finančních trhů v souvislosti s MIFIDem. Co se týče ostatních aspektů, které se objevují ve, vašem, ve vaší zprávě, Chtěla bych zareagovat na Ole Šmita, který hovořil, že byl zpravodajem ohledně textu investic. Já jsem zpravodajkem, zpravodajkou textu TRIPS. Doufám, že eh, jak si nebude znát stejný osud jako jeho text. Ale když se podíváme na podmínky prodeje, tak jak o tom hovoříte ve vaší zprávě, víte, že to musí být určitým způsobem definováno horizontálně, tak tyto podmínky budou mít dopad jak na zprávu Oleho, tak na moji zprávu. A to musí být tedy eh, jasné z hlediska ochrany investorů. To jsou vlastně středatelé v mnoha případech. A někdy máme tak trochu sklon na to zapomínat. Druhý typ připomínky. Ten se týká Mm, odměňování zprostředkovatelů. A tady mm, nevím přesně, o co šlo paní Swinburne. Je nutné, abychom se podívali na to, co navrhuje komise. Mě překvapila výměna názorů z Beck, kde kde bylo jasné, že je nutné diskutovat o procentu odměňování těchto zprostředkovatelů. A tady byla zajímavá otázka tzv. nezávislých zprostředkovatelů. Když se obrátíte na určitou banku a máte chuť eh, jak si realizovat investice na finančních trzích, tak tam dochází k naprosto jaksi záhadným kříženým investicím, které jsou upřednostňovány a dochází tam vlastně k odměňování, které je mimo ty bankovní e, útvary. Takže je dobré si zblízka prohlédnout dopady, e, nebo zamyslet se na dopady návrhy této komise a podívat se na to, jakým způsobem eh, tyto rady mohou ovlivnit tyto investice z hlediska střadatelů a investorů na trhu. Co se týče delegovaných aktů, vím, jak to vypadalo na úrovni MIF, na druhé úrovni, jak to vypadalo ze solventností 2 a proto bych nás podnítila k tomu, abychom eh, definovali tuto záležitost na první úrovni. Tím samozřejmě se ta věc vyjasní pozdějších fázích. Co se týče konsolidace údajů, tak tady bych šla trochu dále z hlediska toho, co je ve vaší zprávě. Nejenom nebo co se týká těch nahrávek, telefonních hovorů, tak neměli bychom to nadále prezentovat jako ten největší problém. V podstatě pokaždé, když se obrátíte na nějakou službu, tak vás informují, že to bude nahráno, takže Eh, když si objednáte Freebox nebo letenku, tak eh, si, proč by to mělo být problémem u nákupu finančního produktu. Ale oproti tomu bychom měli poněkud eh, prohloubit otázku dohledatelnosti finančních produktů. Protože obchodování s finančními produkty tady vykazuje velké spoždění v porovnání se segmenty takzvané velké distribuce. A tady není žádný důvod, proč bychom neměli jít dále. Navíc eh, je tady určitá mezinárodní konkurence, toho si je vědom také komisař a já mám pocit, že ten tlak tady trochu opadává. Tady jde o to, že vydáte trošku více peněz pro to, aby jste z jednoho dne zjistili, co vlastně nefunguje dobře. Takže eh, myslím si, že toto je stejně důležité jako jiné aspekty. A poslední bod se týká následného zákazu produktů. Já myslím, že toto ustanovení je velmi důležité, a měli bychom si ho ponechat. My bychom ho byli bývali potřebovali během krize. I za cenu, že by se dočasně pozastavila distribuce některých produktů. Když jsem hovořila o Sven Gigold a když jsem připravovala odpovídající zprávu, tak jsem navrhla, aby ESMA měla um, útvar, eh, který by se zabýval ochranou spotřebitelů a kde by se vyvinul určitý Ehm, určitá služba o testování prototypů finančních produktů předtím, než by se tento finanční produkt pustil eh, do oběhu. My víme, že v současném stádiu vývoje ESMA eh, nejsme ještě té konečné fázi z hlediska eh, finančních trhů a že toto zcela ještě neodpovídá úrovni mm, finančního kapitálu v EU. Eh, zatím tedy ta situace je relativně roztříštěna po krizi, kterou jsme zažili. Takže navrhuji, abychom zde šli tak trochu dále v té možnosti otestovat finanční produkty předtím, než budou eh, puštěny jaksi do oběhu a budou dány k dispozici eh, velké veřejnosti. Um, Děkuji. Já jsem byla další na řadě, ale Werner si vzal slovo. Děkuji. V těch dvou textech opravdu vězí obrovská práce. Já bych ho chtěla, chtěl pochválit za to, že i dobře představil tyto zprávy. Já bych se omezil na pár připomínek, zvláště se to týká vysokofrekvenčního obchodování. Tady se navrhuje těch 500 mili sekund a dokonce postrejt jakési zprávy, jak tak, jak to navrhla paní Swinburne. To ovšem nesmí zakrýt skutečnost, že tento vysokofrekvenční obchod a různé eh, algoritmy fungují velmi eh, nezávisle. A vlastně 98% těch příkazů je eh, zase staženo, takže oni vůbec nepřispívají k likviditě, ani nevytvářejí reálné hodnoty. Je to prostě určitý eh, finanční nástroj, který se velice odklání od reálné ekonomiky. Já tady nemám žádný patent na řešení, ale eh, doporučuji, abychom jaksi radikálněji mm, řešili tuto otázku, protože urychlení toho trhu samozřejmě úzce souvisí s transparentností a s regulací. To je první bod. A druhý bod, ten se týká otázky pozměňovacího návrhu číslo 39, tedy jaký má být přístup k malým a středním podnikům. Tady komise navrhla bilanci 100 milionů Jde o to, jestli tento strop nebo tato hranice je v pořádky. Tady mm, náš kolega navrhuje 250 zaměstnanců, 50 milionů bilance, bilanční suma a tak dále. Jsou zde stanoveny přesné podmínky ohledně těchto malých a středních podniků. Já mám tady spíše takovou obecnou pochybnost. Souvisí to také s tím, co vedeme za diskuzi na úrovni ITRE. Já nevím, jestli to omezení na 250 zaměstnanců, eh, zda to opravdu odpovídá mm, podniku, který by byl malý nebo střední. Mám tedy určité pochybnosti ohledně této omezující definice a myslím, že s ohledem na jednotlivá odvětví bychom mohli upřesnit tento návrh ze strany komise. Víte, že bychom tedy možná mohli použít také předchozích textů, které se zabývaly malými a středními podniky. To se týče komoditních trhů, tady už byla velká diskuze, kolega Goebbels hovořil o kakao, mám tady údaje ohledně roku 2010. Bylo to 3,10 eh, milionů tun, takže, ale obchodovalo se v podstatě 20krát eh, více. To znamená, eh, pravidlem je, a všechny analýzy komoditních trhů to dokazují, pravidlem je, že ta reálná poptávka je mnohem důležitější a ur, určuje situaci na trhu než spekulace. Takže eh, hovořil o tom také kolega Glüte. Samozřejmě tady bychom měli dávat pozor, abychom eh, nevylili tedy s vodou z vaničky i dítě. Potom výjimky, to je další bod. Tady to musíme vnímat eh, v souvislosti s tím, co správně uvedl náš kolega ohledně Emíru. Emír hovoří o e, výjimkách v případě těch obchodních míst a to, co je zde stanoveno v Emíru, je v pořádku. Pak zveřejňování informací opět v souvislosti s Emírem. I to se musí prodiskutovat. Jde o ochranu investorů, jakým způsobem přistupovat k podnikům. Možná tady bychom měli diferencovat mezi těmito podniky a možná bychom měli změnit podmínky, které jsou stanoveny ohledně transparentnosti informací. Dohledové orgány. Tady jsou eh, různá stanoviska v rámci jednotlivých členských států. A my si musíme položit otázku, do jaké míry eh, mají tato pravidla eh, fungovat pro nefinanční obchodování a v jakém eh, v jaké míře bychom měli zohledňovat limity, které jsou v emíru. O jaké výjimky má jít? Tady jsme hovořili o tom, co bylo již prodiskutováno také v souvislosti s emírem. Byl to požadavek na mnoho eh, výjimek. Jakým způsobem eh, tedy definovat například určité vedlejší činnosti? Komise je zde definovala, omezila, i to by mělo být probráno. Nebylo by smysluplné, kdybychom používali tento nástroj MIFID, který je prvořadě určený pro finanční trhy a finanční nástroje. Nebylo by vhodné, kdybychom MIFIDem měnili nějaké reálné postupy v ekonomice nebo vytvářeli další předpisy. Pak je tady definice finančních nástrojů v souvislosti s těmi termínovými trhami. Tady zazněl příklad energetiky, to je známý. I ta otázka musí být intenzivně prohloubena. To znamená, některé obchodování s komodity není vnímáno jako obchodování s finančními produkty. V každém případě, pokud se snažíme o mezinárodní předpisy, musíme se také podívat, jak se postupuje v jiných regionech. Víte, že v některých případech, v některých regionů obchodování s komoditami není vnímáno jako obchodování s finančními produkty. Limity pozic. Tady komise tedy navrhla určité alternativy, buď limity pozic nebo limity managementu. I tady bychom měli důkladně toto prohovořit. V celku si myslím, že je to velmi dobrý návrh. Potřebuje podle mého názoru jenom málo změn. Mě by zajímalo, jak se bude postupovat eh, dále z hlediska rady. Kdybychom eh, v této otázce měli tvrdou výměnu názoru s radou, já to nemohu odhadnout, protože neznám stanovisko rady, ale kdyby to tak bylo, tak navrhuji, abychom postupovali jako v případě Emiru. To znamená, abychom zorganizovali hlasování na plenárce, tak, aby ten zpravodaj mohl vyvinout nezbytný tlak na radu, protože by za sebou měl vlastně názor celého parlamentu. Um, Děkuji. Já jsem poslední řečnicí. Chci se vyjádřit v podstatě ke všemu, co zde už zaznělo, ke všem bodům, ale budu se snažit být co nejstručnější. Jsou zde některá místa, kde nediskriminujeme, ale potřebujeme určitou eh, volnost. Takže to se netýká možná jen OTF, ale také těch eh, brokerů, a tak dále. Když jsme diskutovali o zprávě Arlín, tak už jsem si tehdy kladla otázku, zda můžeme definovat úroveň kapitálu, který souvisí s aktivitami vedené klientem v rámci OTF. To znamená, kdy OTF je v té přemostěvací pozici, protože je nutné ty obchody rozdělit na menší, nejsou okamžitě párovány jeden s druhým. Takže to jsou věci, které by se měly kontrolovat zřejmě prostřednictvím auditu. V Emeru jsme to měli, tam jsme udělali výjimku korporátním subjektům, abychom si ověřili, zda nedělají něco špatného a potom neusilovali o výjimku cestou auditu. Možná bychom mohli být nějaké fixní procento, to je věc, na kterou bych se ráda podívala, protože když tam nemáme žádný kapitál, to by znamenalo, že bychom třeba měli OTF a někdo by je nepoužíval. To by asi nebylo úplně dobré. K ochraně investorů. Mě překvapilo, že to tam v MIFIDu vůbec je. Já jsem si myslela, že se přijde sám a že k tomu ještě budeme potřebovat spoustu práce, ale Tady musí být zajištěno určité kontinuum. Potřebujeme více zveřejňování. Každý rok je třeba odhalovat tyto údaje investorům. Když máte různé produkty, které se vám nabízejí, musíte vědět, jaké různé poplatky za ně musíte zaplatit a já jsem mluvila i o poplacích eh, dlouhodobých musíte vědět, kolik vás to bude stát eh, dlouhodobě. Když máte 2% management fee, tak to znamená, nebo zní to, že je to krátké, nebo malé tedy, ale z dlouhodobého hlediska se vám to prostě nevýší. Třeba v Belgii, když máte hypotéku, tak vám pošlou rozpis, kolik zaplatíte až do konce splatnosti a co jsou uh, splátky jistiny, co jsou uh, úrokové splátky. A já si myslím, že něco takového, nějaký takový rozpis, který by obsahoval všechny ty poplatky rozepsané v čase, to by bylo zajímavé pro některé investory, zejména v oblasti retailu. Pokud jde o vysokofrekvenční obchodování, tam musíte platit za to, co používáte. Já nevím, jak bychom mohli říci, jakým způsobem mají stanovovat eh, poplatky, ale rozhodně tyto poplatky nemohou být diskriminační. Když budeme mít eh, poplatek za zprávu, za příkaz, eh, tak eh, to by možná mohlo být dobré. Možná bychom z toho mohli vyloučit vysokofrekvenční obchodování a jiné věci, ale určitě by bylo lepší říci, nesmíte prostě diskriminovat, spíše než eh, určovat strukturu poplatku. K třetím zemím, tam myslím, že se můžeme poučit z toho, co jsme udělali minule, ale je zde rozdíl mezi tím, co děláme v MIFIDu, to pokrývá celou řadu investic, zatímco EMIR to je infrastruktura, něco je tam společného, ale teď potřebujeme něco, co je více obráceno na investora, na evropského investora, je to tedy ten samý výsledek pro evropského investora, je to založeno nebo zaměřeno na eh, výstupy, protože my rozhodně nechceme upřednostňovat eh, ty, kteří jsou ve třetích zemích. Myslím si, že potřebujeme tak nějak eh, sloučit různá stanoviska, která jsme měli v minulosti. Pokud jde o trhy, tak eh, já jsem vždycky nervózní, když vidím trhy, kde je málo účastníků. Já si myslím, že musíme jasně stanovit, co to znamená mít eh, tržního aktéra. Byli původně, jich bylo původně pět, teď jsou jenom čtyři. Já si myslím, že potřebujeme mít uh, mechanismus, kterým by se to řešilo. Nemyslím si, že takové věci jako cornering by se mohl řešit v případě zneužití trhu. Pokud je o přímý přístup, tak tam si myslím, že potřebujeme přímý přístup pro třetí strany a taky vícečetný přístup eh, na platformy. Myslím, že pokud to bude jen za účelem snižování té lhuty, té doby, tak eh, to by mohlo být diskriminační. Já bych nerada používala slovo zákaz, ale bohužel, Ole, asi se tomu nevyhneme. K produktu. Schopnost zasáhnout a kontrolovat eh, v případech, kde to není jednoduché, je to asi dost zajímavá možnost. Já jsem nakloněna mapování transakcí a mechanismům, které umožňují vyhledatelnost, například CDO a CDS v balíčku. Nebude to úplně jednoduché z identifikátorů, které tam jsou obsaženy. Když budete mít více než jen pár prvků v tom balíčku, tak to bude vyžadovat určité přeskoumání Myslím si, že bychom možná mohli mít rozvrstvený přístup a dívali se na věci jako na komplex, jako na celek. Pokud jde o likviditu před transakcí, tam souhlasím s tím, co bylo řečeno u dluhopisu. A to se dělalo v rámci ESMA, když se sledovaly návrhy o short sellingu Možná tam bychom mohli využít tuto práci pro likviditu a zjistit, jakým způsobem bychom to mohli použít. Kde je možné mít předobchodní výjimku? Nejsou to úplně záž kritéria, ale já si myslím, že jakmile se začnou dívat na likviditu, tak přis, dospěje k určitému výsledku a my bychom možná mohli toho výsledku využít. To je, myslím, z mé strany vše. Těším se na pozměňovací návrhy, já taky určitě nějaké předložím. A teď má slovo Markus. Ja vielen Dank, äh, zunächst Děkuji mnohokrát, děkuji všem kolegům, kteří se zúčastnili této diskuze, hlavně stínovým zpravodajům děkuji, protože eh, s těmi jsem již spolupracoval v předstihu a eh, jsem rád, eh, že tedy ocenili tuto spolupráci. Teď nemá smysl, abych opět probíral všechna témata. Omezím se jenom na několik bodů. Vysokofrekvenční obchodování. Já taky nevím, jestli jsem tady objevil kámen moudrosti byl jsem poučen, že tady existuje i jiný nástroje, nástroj, který by se mohl použít. V každém případě já si to v klidu proberu eh, v příštích eh, týdnech, tedy v každém případě se budu zabývat tímto jiným nástrojem, který nese samozřejmě na německé jméno. Eh, v klidu si to tedy zanalizuji společně se stínovými zpravodaji. Co se týče struktury poplatku, paní předsedkyně, Tady já o žádném poplatku v podstatě nehovořím, protože eh, to samozřejmě je otázka dohody. Ale je pravda, že určité struktury poplatku fungují u některých burz. A to by mělo platit jako určitý vzor pro všechny burzy. To není nic jaksi zlého, ale je to prostě něco, co už existuje. Potom komoditní termínované trhy, Tady taky už zazněly ty připomínky, nechci to prohlubat. Jistě, já jsem tady neuvedl všechny možné údaje ohledně objemu těchto obchodů, tak jak to požadoval Ole. Samozřejmě i tady existují různé modely. Já jsem si zanalizoval americký model z hlediska, eh, hovořil jsem také se zástupci dohledu a se zástupci těchto obchodníků, také v Londýně jsem byl eh, Robert tam byl také a zjišťoval, jakým způsobem to v Londýně funguje. Myslím si, že tam jsou velmi dobré modely. Co se týče mm, například i stanovování této lhůty, která by do toho mohla být začleněna. Tady musíme udělat eh, to jemné nastavení, ale samozřejmě já jsem tady nemohla až do těch uh, úplných detailů uh, jít. V každém případě ten časový úsek si můžeme ještě upřesnit. Co se týče OTC a OTF, tady už paní předsedkyně hovořila o těch problémech a o těch rozdílech. Tady prostě eh, není ten diskréční prostor u toho jednoho typu a u druhého ano. Jde o to, že máme obchodní místa, která už v podstatě toto mají, ale je to mimo prostor MIFIDu. Nám jde o to, abychom ty produkty, které jsou v OTC, byly převedeny pod MIFID, ale v klidu to ještě mm, prohovoříme. Možná, že si pohovořím také s paní předsedkyní, tam mě také o některých věcech přesvědčila, například o tom, že nepotřebujeme novou kategorii. Eh, co se týče MTF, tak to jsou speciální obchody. Jde tady o přístup ke kapitálovým trhům ze strany malých a středních eh, podniků. Komise hovoří o bilanční sumě. Já bych spíše hovořila o výši kapitálu. To musíme ještě zanalizovat. Jde o to, jestli ty limity kapitálu jsou v pořádku a co také spadá po tyto malé uh, a střední podniky. To může být například podnik, který má dva lidi a má perfektní business plán. Ale může to být skutečně střední eh, podnik, který má třeba 52 eh, zaměstnanců, takže hm, to je otázka definice. Já jsem tady položil několik otázek, zvláště proč eh, tady musíme mít eh, specifikum pro malé a střední podniky, proč bychom neměli vycházet ze standardů, které již existují. Pokud použijeme otázku likvidity, tak by to možná stačilo. Prostě pokud se dá k dispozici dostatečná likvidita, tak to těm příslušným podnikům pomůže a bude to jiná forma kapitalizace, než co se rozvíjí v současnosti. O tom můžeme diskutovat nikdo zatím nenašel ten správný eh, kámen moudrosti, takže to je také otázky, otázka definice malých a středních podniků a jejich přístupu na finanční trhy. Musíme zajistit, aby také těmto malým podnikům byl dán k dispozici kapitál, protože eh, samozřejmě pokud nejsou vybaveny kapitálově, tak nemají tuto možnost jednoduššího přístupu. To jsou tedy úvahy, které jsem představil. Co se týče eh, výjimek, tak i to jsem probral, eh, diskutoval jsem s mnoha subjekty reálné ekonomiky. Je tady jedno odvětví, které má velké problémy. Je to jediný sektor a ten eh, vlastně nemá možnost vůbec rozvíjet obchodní modely prostřednictvím FIDu 1. Takže musíme tady udělat historii, co se vyvinulo v minulosti a zde je opravdu jaksi oprávněné, že by tento sektor nebyl zahrnut do MIFIDu. Já jsem se ptal těchto eh, lidí, jaký je rozdíl mezi akční opcí, mezi komoditním produktem a například eh, jaksi dodávkou toku určitých produktů v určitou dobu. Eh, odpověděli, že jeden ten typ je systémově relevantní a ty druhé nikoli. A je kakao například systémově relevantní? Asi horko těžko. Pokud se jak si složí tento kakaový trh, budou mít méně čokolády, ale eh, není to systémově relevantní pro finanční trhy. Takže to nemůže být tím kritériem a proto jsem tady otevřený dalším argumentům. Zatím jsem nedostal žádný argument, který by mě nějak zvláště přesvědčila. Poslední téma, ochrana investorů a spotřebitelů. Samozřejmě máme jeden členský stát v EU, který pokročil velmi vpřed. Je to větší ostrov a koncem tohoto roku e, vlastně e, se tam zakáže jakákoliv podoba nepřímého odměňování. Můžeme diskutovat o tom, jestli je to správný model pro celou Evropskou unii. Já jsem trochu skeptický protože tato země má úplně jinou tradici z hlediska investorského poradenství než v jiných členských státech EU. A proto se myslím, zaplať pámuch, máme také směrnici, eh, která eh, samozřejmě dává také členským státům možnost, jak eh, organizovat tuto záležitost. Ale pro mě je důležitější ta kvalita a transparentnost, která s tím souvisí. S kolegyní Bere jsme o tom hovořili. U té otázky TRIPS to bylo také velice důležité, to bylo rozhodující faktor. My nemůžeme z TRIPSu udělat MIFID a nemůžeme tedy takto křížově řešit tyto věci. Ovšem určitá konzistentnost tady musí existovat. Existuje tady celá řada styčných eh, vlastně bodů nebo průsečíků, které musíme doladit ale pokud eh, hovoříme o požadavcích na transparentnost, tak eh, doufám samozřejmě, že tyto požadavky se promítnou také do budoucích textů, které budeme zpracovávat v budoucnosti, tak abychom eh, mohli skutečně mm, dát těmto textům jaksi výrazný náboj, aby byly skutečně efektivní a abychom přispěli tedy k plné transparentnosti finančních trhů a k plné ochraně investorů. Co se týče ochrany investorů, tady <laughs> se to trochu přetransformovalo v ochranu bank, to vám říkám otevřeně. Například eh, moje banka mě oceňuje jako vysoce rizikového nebo málo rizikového Samozřejmě, že tím se ta banka chrání odpovídajícím eh, způsobem. Zatím tedy mm, nenastalo to, co je obáváno. Byl jsem nějakým způsobem zařazen nebo oceněn a musím samozřejmě eh, si být vědom toho, že při určitých investicích na sebe bylo riziko jistých ztrát. Ale jsem samozřejmě ochoten doladit a doprecizovat tyto věci. Co se týče eh, strategie, tak rada není v tom vypracování tak daleko jako my. Dánské předsednictví nyní trošku zvýšilo rychlost, co se týče hm, těch jednotlivých pracovních skupin, ale nejsou ještě na úrovni takových podrobností jako eh, my v našem výboru, takže musíme vyčkat. Příští týden budu na Kypru, ne na dovolené, ale budu tam vést hovory o budoucím nastupujícím předsednictví a členové konu se těchto hovorů a diskuzí mají také eh, disk, eh, účastnit a měli bychom je tedy informovat o těchto textech. Mým cílem je, abychom s touto zákonodárnou prací byli u konce koncem roku tak aby ty požadavky, které zazněly na G20, byly naplněny. Já doufám, že Rada na sebe veme stejný eh, závazek ve stejné míře jako my. Ale my jsme v určitém mm, předstihu. Jako parlament eh, jsme schopni tím pádem zasadit ty správné akcenty. To je ta strategie, kterou si přeji. Přál bych si, abychom eh, brzy tedy eh, vydali jasné stanovisko, jasný signál ze strany parlamentu, tak, aby to také dorazilo k našim evropským občanům, protože pro ty tady jsme. Thank you very much. Uh, all those going to... Já vám děkuji. Všichni, kdo jedou na Kypr, zřejmě jsou dnes oblečeni v oranžové. No, každopádně pozměňovací návrhy prosím do 10. května. A můžu rovnou říci, že Arlin také souhlasila, eh, že 10. Eh, května ponecháme i jako časovou hůtu pro eh, ten text o zneužívání trhu. Jednat se o těch pozměňovacích návrzích bude 18. a 19 června a 9. 10. července bychom o tom chtěli hlasovat na výboru a potom to vzít na plenárku v září. Takže já všem velmi děkuji, to je pro dnešek všechno, samozřejmě se ještě uvidíme zítra ráno.